Vážené kolegyně a kolegové, prosím, umíte se svých míst, budeme hlasovat. Prosím, rozeseďte se na svá místa. yeah. Milé kolegyně, milí kolegové, Zápisy z předešlých zasedání máte k dispozici. Má k tomu někdo nějaké poznámky k těm zápisům z minulých dnů? Pokud ne, tak tímto byl zápis schválen. Začneme hlasovat. Respektive já začnu s hlasováním a každý, kdo není na svém místě, nehlasuje. Kyrie de Kaiser, do logo, parakalo. Paní de Kaiser, máte slovo, prosím. Pane předsedající, eh, eh, ne, budu se vracet k tomu politovánímu hodnému incidentu, kterému došlo zde v plénu včera je to nehoda našeho parlamentu, došlo k urážce pana Hermana Van Rompeje. Pan předseda rady se jistě může hájit sám, ale já nemohu připustit, aby někdo v tomto parlamentu řekl o mé zemi, že to není ani země. Je to jedna ze zakladajících zemí Evropské unie. Brzy bude zastávat roli předsednické země a já nechápu, jak v tomto sněmu eh, může někdo upadnout do takovýchto eh, verbálních eh, zvyku. A žádám omluvu, pane předsedající. Podle pořadu dne budeme hlasovat o zprávě paní Valean, o sdělení Komise o investičních projektech týkajících se energetické infrastruktury v rámci Evropského společenství. Pan Botom požádal slovo podle jednacího řádu. Děkuji. Chci promluvit za stejného eh, článku jako moje kolegyně a jedná se o slova pana Paradže. Lisabonská smlouva byla uplatněna v naší zemi. Když můj kolega o tom něco řekne, tak se nedá nic dělat. Toto je politika Evropské unie. Je třeba, aby se naučili poslouchat i hlas opozice. Mr. Button, Mr. Button, was... Předchozí eh, prohlášení bylo prohlášením, které se týkalo toho, co se událo v parlamentu včera. A proto e, se vztahlo k danému článku jednacího řádu. Zatímco váš e, se tomuto nevztahoval, není k hlasování. Vaše vystoupení nebylo připustné